absurdní a nespravedlivý díl, aby zabránili evropským volbám, protože o to se sna- oni se o to snaží, paní Majová, také, vy, vy to asi také chcete. Protože, protože tu, tyto volby by vyhrála strana pana Faráže. A další volby, všeobecné volby, rovněž vyhraje brexitová strana pana Faráže. Ale i musíme se nejprve vypořádat s těmi eurokultisty v našem parlamentu. Řekl jsem panu Barněmu, který tu bohužel není, on je skvělý vyjednavač, což neskrývám, že tedy britský parlament nemůže zavazovat své nástupce. Eurokultisté, eurokult je pro ty kultisty důležitější než všechno ostatní. Oni chtějí ten projekt udržet a mít ziskový, eh, eh ziskovou dohodu s Velkou, Bruní, eh, eh, Velkou Británií. Takže eh, je nutno vládnout na základě konsenzu a ne trestat jak, na nějaká, jak nějaká inkvizice. Protože jsou lidé a země, které prostě nezdílí tu vaši víru. Pan Lambert a další Poučte se z historie. Volnomyšlenkáři Nizozemska, kteří byli proti inkvizici, která tehdy vládla Evropě a která bránila lidem svobodně uvažovat a jednat sami ze sebe. A oni eh, eh se postavili a povstali proti této španělské eh, inkvizici, která eh, tehdy vládla. A tito volnomyšlenkáři, volnomyšlenkáři dneska, dneška, to jsou ti, kterým vy říkáte populista. Já budu radši nazývan populistou než nepopulistou. A to, co vy tady eh, prostě přehlížíte a, a odsuzujete jako populismus, bude dominovat všude. I v tomto parlamentu. A radikálně to promění Evropskou unii. A nebo ji zničí. Musíte se prostě ohnout pře, pře ve větru a nebo se zlomit. Ale Evropská unie se chová k demokracii jako inkvi, španělská inkvizice. Pane premiére, nemusíme se uh, bát migrace. mnoho lidí chtějí na demokratický kontinent. Já, já je nevidím. Já bych také chtěl z rozvojových zemí sem. Kdo je může vinit? Kdybych byl v jejich uh, uh, kůži, tak bych také chtěl přijít. Ale pokud eh, ten počet, který přijde, změní filozofii, kulturu a demokratickou podstatu našeho kontinentu, to není v zájmu ani těch, kdo tu žijí, ani těch, kdo přicházejí. Ale bude to katastrofa. A pak zdravotní péče, o to jim také jde. Evropa může přežít jedině, když ji budeme vládnout na základě konsenzu. Děkuji. È vero, onorevole, onorevole, ha ragione. Onorevole... Ano, ano, máte pravdu, máte pravdu. Pan poslanec Kouben hovořil mnohem déle, než byla jeho řečnická doba, ale já jsem dovolil všem předsedům politických frakcí hovořit déle, takže není možné, abych já teď tedy se rozhodoval, že někomu víc času dám a někomu nedám. Musí mít stejná pravidla pro všechny. A teď za skupinu ENF má slovo pan poslanec Bej. Děkuji vám. Pane pane premiére, ten strašný požár, který udeřil v, naše, v naší metropoli ukazuje křehkost našeho dědictví. Jeden z největších skvostů a symbolů naší evropské civilizace, který je teď pohlcen plameny, což eh, rmoutí srdce francouzů i Evropanů. Naštěstí se podařilo zachránit velkou část té struktury a bude možno ji znovu opravit. A je štěstím rovněž, že se dozvíváme, že tedy v podstatě se podařilo zachránit některé poklady, které byly uvnitř. Ale vedlo to k určitému uvědomění si nutnosti ochrany našeho dědictví a obecněji také chránit naše civilizační evropské křesťanské dědictví. Pane premiére, vy jste uh, hovořil o to, tom, co čemu říkáte euroskepticismus, jako by byl proti samotné evropské myšlence, což je naprostá chyba. My věříme v Evropu, jsme přesvědčeni, že existuje evropská civilizace, společná eh, kultura a že jsou to obrovské výzvy, které musíme společně řešit. Ale tato vůle si vyžaduje také určitou jasnozřivost. A třeba k eh, migraci, eh, že tu nejsou žádná řešení, že nemůžeme nic dělat, aby jsme bránili migraci, ale realita je taková, že můžeme reagovat a Matteo Salvini to ukazuje každým dnem. Ale jsou tu jednoznačně dvě volby. Na jedné straně pan Avramopoulos, evropský komisař, který nám říká, že potřebujeme migraci, abychom vykompenzovali demokratický deficit. A pak jsou tu odvážné vlády, jako v Maďarsku a v Itálii, které vedou obrovské politiky, sociální, fiskální, podporují rodiny, podporují porodnost evropskou a to jsou evidentně dvě vize, které se tu střetávají ve vztahu k migraci a které chtějí naopak přísnost, co se týče migrace a podporu naší eh, vlastní eh, porodnosti. A takže potřebujeme samozřejmě ochranu v rámci vnitřního trhu, ochranu před nekalou soutěží, eh, pok, jsou tu vysílání pracovníků a navenek clo. Čína a Spojené státy se chrání. oni se teď chrání, protože je to užitečné pro jejich vnitřní trhy. Takže a používají velmi eh, eh, pak často eh, Evropu jako prostor, kde se mohou chovat naprosto volně, často na náš úkor a na úkor našich pracovníků. Opět dvě střetávající se vize mezi těmi, kteří ekonomický prostor považují jak za nějaké hřiště, úplně otevřené prostředí, a těmi, kdo eh, chtějí, aby byla Evropa eh, z komerčního hlediska chráněna. Pokud jde o instituční organizaci, tak Evropská unie musí posílit svůj vztah s demokracií Teď jsem slyšel pana Webera, co říká socialista a také podporu Macrona ve Francii. A no, říkají, že teď musíme jít ještě dál směrem k federalismu a po, zničit pravidlo jednomyslnosti. A nejbor, nejbor kvalifikovaná většina, pak prostá většina. A to povede ke stále více autoritářskému a mlhavému přístupu bude to spíš Evropa komise směřující k federalismu a ne Evropa spolupráce. Za pět týdnů budeme mít evropské volby a evidentně se ocitáme na křižovatce. Evropský kontinent má kapacitu dalšího kroku, aby znovu zajistil, eh, že budou naše státy a národy zářit na mezinárodní scéně. Ale musíme překonat tu technokratickou logiku a přístup Evropské unie. Evropa musí chránit svou eh, ekonomiku a ne se stát patolízelem dalších mocností, protože Evropa musí hájit své kořeny, svou totožnost a svou civilizaci, nebo musí zmizet. Děkuji. Slovo má pan poslanec Gorniš za nezařazené. Pane premiére Drazí bývalí kolegové, hovoříte tady o budoucnosti Evropské unie, ale když budu hovořit upřímně, tato budoucnost bude velice temná, pokud eh, radikálně nezměníme perspektivu. V průběhu tři, posledních 30 let v tomto parlamentu jsem viděl, že tady vznikla jakási perverzní dynamika a logika, taková až ďábelská, až luciferská, kdy prostě tu vznikají eh, eh, kliky, pro, programy, k, e, kdy na, většiny na úkor menšin. Jakoby e, někteří tady měli mandát k říš, řešení a řízení úplně všech aspektů ekonomických, kulturních i dokonce sexuálních. Je to jakýsi superstát, globalistický e, superstát přetížený normami a směrnicemi Pane premiére, vy jste se eh, osvobodili od jaha eh, sovětské diktatury, ale teď tu stojíte před eh, další Fata Morganou a další potenciálním autoritářstvím. My musíme ve skutečnosti založit Evropu na skutečných hodnotách, na ochraně života a ne na potratech. A to, co se děje, ten pohyb zboží a lidí není vždy znakem prosperity. Musíme mít jasné vyčíslené programy v konkrétních oblastech. Tam, kde, to, eh, kde mohou občané skutečně ohodnotit, jaké to má přínosy a náklady. Revolta lidí proti těm, kteří je chtějí svazovat, které, kteří chtějí omezit, jejich identitu, tak ti se dávají do pohybu. E, padají e, teď zdi a bariéry lží. A patrioti mnoha zemí spolu mohou, sp, mohou nyní komunikovat a spolupracovat. Je tu tedy e, tento prostor pokrytectví, ale lidé začínají otvírat oči vědí, že svoboda národů je podmínkou zachování naší evropské civilizace. Čili aliance svobodného lidu v Evropě ob- obnovených, znovu zrozených národů. Děkuji. U toho prvního kola řečníků jsem byl flexibilní, ale hlasování by mělo začít ve 12.30, takže prosím všechny ty, kdo se přihlásili do sekce Catch DI, aby opravdu se drželi řečnické doby, která je jim přidělena, protože jinak je riziko, že na některé poslance se vůbec nedostane. A vzhledem k tomu, že toto je naše poslední eh, zasedání, byl bych rád, aby všichni v tomto sále byli spokojeni. A teď dávám opět slovo panu premiérovi Karinčovi. Máte slovo na první blok odpovědí. Little... Děkuji, děkuji. Pokud jsem na začátku hovořil trošičku déle, tak teď budu hovořit opravdu velmi stručně. Jsou tady vlastně dva způsoby, jakým se postavit tedy k názorovým rozdílům. A možná ten nejlepší způsob, jak se tomu postavit, je přesně naše práce. To znamená, debatujeme, rozprávíme, nasloucháme si, respektujeme se a na konci dne hlasujeme a jdeme dál. Samozřejmě můžeme postupovat i jinými způsoby. My jsme to zažili v naší zemi po velmi dlouhou dobu okupace Sovětské unie. To znamená, nemáte žádný hlas, nemáte žádné právo se vyjádřit, nehlasuje se, někdo rozhoduje za vás a odstraní vás z cesty a prostě jde si za svým. Je zcela jasné, kterou, která cesta je nejlepší a já jsem opravdu rád, že mohu v tuto chvíli slíbit, že budu spolupracovat s každým jednotlivým člověkem, který bude chtít spolupracovat. A to je přesně ta síla, ta moc Evropské unie. Díky tomu se nám podařilo právě zajistit suverenitu národních států, které mají velmi silnou identitu, mají svůj jazyk, svou kulturu jsou to nezávislé státy, jejichž historie je propojená a zároveň můžeme spolupracovat, můžeme otevírat své trhy, můžeme hledat způsob, jakým využívat naše zdroje společně, tak abychom měli silný hlas v tomto světě. Evropská unie eh, pro nikoho, kdo neví, co je Sovětská unie, nemá nic společného se Sovětským svazem. Prostě Sovětský svaz a Evropská unie nemají nic společného, protože tady hovoříme o unii svobodné vůle, svobodné vůle státu ke spolupráci a občanů, kteří chtějí spolupracovat. A ve chvíli, kdyby občané chtěli svůj názor změnit, tak jim nikdo v cestě stát nebude. Je to Unie svobody, je to opravdu jedinečný projekt. USA, to je stát, který je založen na migraci. Původní Američané nejsou lidé, kteří by měli extrémně jaksi silná práva na území USA. Lidé, kterým říkáme Američané, většinou přišli z Evropy, z Ázie, z Afriky, z celého světa. V podstatě přišli do USA a začali něco budovat společně. Ale v Evropě nemusíme nikam odcházet. My si můžeme zachovat vlastní identitu a jazyk. A přesto můžeme spolupracovat na úrovni ekonomické, politické a zároveň si zachovat naší suverenitu. A přesně to je ta cesta, po které chceme jít. Nemusíme se ničeho vzdávat. Můžeme využívat společné zdroje prostřednictvím nichž budeme silnější. Budeme silnější, než kdybychom každý hráli tu hru za sebe. Děkuji mnohokrát. Uh, program. Děkuji, pane premiére, za vaše stručné vystoupení a teď první řečník bude pan Kelam. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. This is also my last speech in this i pro mne je toto moje poslední vystoupení v tomto parlamentu. Vy jste zmínil ruskou hrozbu a já myslím, že dnes se musíme položit otázku, co více můžeme udělat a co jsme zanedbali při řešení těchto hrozeb. Evropský parlament trval na posuzování zločinů komunistické diktatury stejně jako nacistických zločinů a to není nějaký historický problém, je to aktuální palčivý problém posledních 19 let. Kdyby sovětské KGB dostalo stejný jednoznačný verdikt jako nacistická organizace, nebyla by být pravděpodobnost, aby bývalý e, příslušník KGB se stal vedoucím představitel stávajícího Ruska. Ale sovětské gestapo si uchovalo svoji moc a zřídilo mafiánský stát. Tento stát může fungovat jenom díky ruské a evropské korupci. Téměř 1,3 trilionu dolarů bylo odcizeno západními bankami. Kdybychom efektivně zastavili tento tok peněz, pan Putin by skončil. Děkuji. Voglio Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu poslanci Kelamovi, který byl dlouhá léta exemplárním poslancem. Chtěl jsem to říci veřejně pro mě jste vždy šel příkladem, který jsem chtěl následovat. Mám pro vás velkou úctu a respekt za to, jak jste bojoval za svobodu a demokracii své země a Evropy. Děkuji vám za velký příspěvek, který jste dal celé Evropské unii i tomuto parlamentu. Další řečník, pan poslanec López Aguilar. Minister, Vážený pane premiére, to je konec mandátu tohoto Evropského parlamentu a je čas ukázat respekt vašemu proevropskému projevu a debatě, kterou jste vedl s vedoucími představiteli. A také je čas, abychom ocenili práci předsedy Jean-Claude Junckera, který na vás velmi kvalitně reagoval. Nicméně mám tady některé věci. Vy jste řekl o že se nelze bojovat s populismem, ale zároveň populismus nám roste. A prostě to jsou velmi zjednodušené nesmysly. Neměli bychom bojovat s populismem my tady v Evropském parlamentu? Druhá věc, migrace. Dobře, říkáte posílit vnější hranice Evropské unie, ale neřekl jste ani slovo o solidaritě, což je také v mandátu smlouvy Evropské unie solidarita mezi členskými státy, pokud jde o to společně řešit, společně zvládat migrační toky a žadatele o azyl. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo Tajany, děkuji mnohokrát panu premiérovi Karinci. Pan poslanec Sarbáty. Äh, pane předsedo, Jean-Claude Juncker řekl, že musíte milovat Evropu. Ano, opravdu, já také miluji Evropu, ale právě když milujete Evropu, tak musíte si uvědomovat také slabosti Evropské unie. Já jsem tady opravdu byl velmi dlouho a nechceme obětovat naší Evropu. Jak často jsem tady slýchával, že musíme udělat něco pro mládež. Ale podívejte se, co dělá mládež. Musíme pro ně udělat něco více na území našich států. Pane premiére, vy jste hovořil o tom, že potřebujeme neregulované trhy. Máme dva centrální trhy, které jsou úplně regulované. Směné kurzy a úroky. A ve chvíli, kdy se podíváme na směné kurzy a na úroky, když jsou fixované, no tak musíme používat jiné parametry. No tak potom musíme hovořit o pracovním trhu, přizpůsobení pracovního trhu, což je ten nejtvrdší nástroj. Já bych byl velmi rád, kdyby Evropský parlament tady nemusel v budoucnosti poslouchat, že budeme obětovat naše občany na oltáři Evropské unie. My potřebujeme, potřebujeme více fondů pro naše lidi, ale musíme zajistit, že všechny členské státy budou konkurenceschopné a to je přesně ten úkol, který do budoucna máme. Mitrofanovs. Děkuji, slovo má pan poslanec Mitrofanovs. Děkuji, vážení kolegové. Já jsem původně chtěl hovořit o odlivu mozku, o lidi, které odcházejí z naší země, z Lotyšska a také z jiných zemí, jak odcházejí ti mladí odborníci a co můžeme udělat na evropské úrovni, abychom zastavili tento proces. Ale teď musím reagovat na jednu věc, kterou řekl pan premiér. Proč? protože on vyzval eh, Evropský parlament a Evropskou unii, aby se držel dobrého příkladu integrace v Lotyšsku. A já musím bohužel říct, že ale to není úspěšný příběh, že to je hanebný příběh eh, zničení vzdělávání menšin. Po vyhlášení nezávislosti velká část menšin eh, podporovala tu nezávislost a rozvoj nezávislé země, ale v současné době žijeme v depresi, protože naše děti, děti z menšinových rodin nemají možnost získat vzdělání ve svém mateřském jazyce. Takže kolegové, prosím, toto není příklad hodný následování. Děkuji, paní poslankyně Morvaj. Hazám, keresztény Európa útálom. Ano, naše domovina, křesťanská Evropa. Tohle to bych... Protože podívejte se, více jak 2000 let to byl opravdu špinavý svět. To je opravdu pokrytecká Evropa. Moje domovina, nešťastná Evropa, pokud vlastně přežijete ty bitvy, tak pořád budete moci milovat mír a Boha. Milí kolegové, já jsem teď citovala eh, báseň pana Saboa, maďarského básníka. Je to báseň z roku 1923 a vy jste slyšeli vlastně první a poslední sloku a tímto se chci také s vámi rozloučit. Nechť Bůh vede nás a křesťanskou Evropu. Děkuji a pan Cver. Chvála za besedo, spoštovaný gospod. Děkuji za slovo. Pane předsedo, pane premiére, já jsem vaším velkým obdivovatelem, nejen protože jste se stal premiérem, ale také jak jste eh, na tuto funkci dosáhl. Byl jste členem menší politické strany, ale přesto jste získal většinu hlasů, takže můžete dnes úspěšně vést vládu v Lotyšsku. Jste důvěryhodný, máte mnoho dovedností a kompetencí. Jste skutečným příkladem úspěchu. Stejně jako je úspěchem celé, celé Lotyšsko žijete v zemi, které prochází transformací, stejně jako má země Slovensko. Otázka eh, státu práva je velice důležitá. Máme teď doktora Noviče, předtím pa, eh, eh, došlo k chybnému odsouzení věce za vraždu. Myslím, že i jiné země mají problémy se soudními systémy. Ale já se vás táži. Myslíte si, že Evropská unie měla zasahovat v takových případech s nějakým odpovídajícím mechanismem v případě, kdy jsou porušena základní práva? Pana Pilar, paní Pilar de Castillo? Je nesmírným potěšením. Pane premiére, vy jste byl skutečně skvělý kolega. Janis či Karinci, vy jste skutečně zanechal za sebou eh, nesmazatelnou stopu v tomto parlamentu. Co je nejdůležitější? Já, <laughs> zejména vize. Vize. A vy jste správně zmínil tu roli kterou eh, hraje vnitřní trh, zejména digitální vnitřní trh. Zmínil jste bariéry, které stále přetrvávají. A víte, že hlavní bariéra je většinou v radě. Nejváhavější instituce není komise, není to parlament, je to, je to rada když jde o rozbití těchto bariér. A teď máte skvělou pozici v radě. Máte tam eh, jedno z míst a můžete být silným hlasem v dalším postupu a při odbourávání těchto bariér. Hodně štěstí. Honorevole Campula Natri. Campula Natri. Eh, Pane premiéry. já jsem měla tu čest vás poznat a také jsme velmi dobře spolupracovali ve výrobu ITRE a dělali jsme všechno pro společnou Evropu. Jsem velmi ráda, že jste hovořila že jste hovořil o tom společném trhu. A já jsem opravdu velmi ráda, že tady bojíme za tuto Evropu. Evropu, ve které chceme v podstatě využívat tu výhodu, že vlastně celkově, celkově opravdu představujeme 20% všech produktů, takže prosím vás, odkud, odkud jsou ty populistické ideje, že chceme zavřít všechny hranice že se chceme úplně odštěpit od zbytku kontinentu. Já prostě vůbec nechápu, jak by toto mělo pomoci Evropské unii. Ale můžeme být opravdu ambiciozní i v oblasti klimatu, protože stále můžeme tuto tendenci vést a hrát důležitou roli na trhu. Podívejte se, ano, máme rodiny, rodiny s dětmi, které potřebují automobil, ale máme přece i nové vozy, nové vozy, které mají nižší emise, které mohou být klimaticky přátelštější. To znamená, že můžeme toho dosáhnout. Můžeme, chceme, prosím vás, můžeme hovořit s našimi občany, můžeme jim to takovýmto způsobem vysvětlovat. A všichni musí vědět, že se snažíme pomáhat lidem, aby mohli opravdu volně pracovat na celém území EU, abychom se otevřeli, abychom mohli podporovat naše trhy. Děkuji. Pane Karenči, po vašem tak silném projevu jsem ještě více než kdy dříve přesvědčen o síle významu malých efektivních zemí. Lotyšsko muselo se vypořádat s nadvládou. A úspěšně se mu podařilo eh, udržet, ochránit svoji svrchovanost. A země je to příklad eh, země, která nenásilně rozhoduje sama o sobě ale pak, jsou to, je, pak je to třeba Katalánsko, Skotsko, podíváme se a vidíme, co se tam děje. A to není přijatelné. Lidé budou podporovat evropský projekt jedině, pokud zajistí demokratická práva. Takže je, my se na vás spoleháme, každopádně čekáme vaši podporu. Vážený pane předsedo, Vážený pane premiére, já eh, bych chtěl říci, že rozvoj Lotyšska, Estonska či Litvy spadá do zázraku moderní evropské historie. Mírový přechod, svoboda. Před 30 lety jsem ve Švédsku zahájil kampaň na podporu baltské nezávislosti. Byli jsme v Estonsku, Litvě, Lotyšsku a já si vzpomínám, že jsem se tam setkal se Sandrou Tunou a mnoha dalšími a bojovali jsme o nezávislost na sovětském území. A nyní se obracím na velmi dobrého přítele, který tady sedí. Ano, jistě mě také poznáváte a e, stal se z něj e, vedoucí představitel nejprve v tomto parlamentu a následně vedoucí představitel svobodného silného Lotyšska. A to je zázrak. A já bych chtěla říct mým kolegům, pro mě to je také poslední projev zde, a nemohlo to už být lepší, než mít tě tady, Kristiane Karinci, ale zároveň se ptám, nepotřebujeme kouberny, faráže a další, aby nám říkali, jak absurdní by bylo kdybychom neměli Evropskou unii, protože to, co vy jste dosáhli, to je skutečně realizace velmi ambiciozní vize. Vize změny Evropy. Není to nejlepší důkaz toho, co můžeme udělat a nezastupujeme. A vy tady ukazujete tu absurditu, kdyby tomu tak nebylo. Já musím říct, že my, Švédsko, jsme pišní na to, že máme vás jako naše sousedy. Děkuji. Děkuji. Děkuji Gunarovi za tvou, děkuji Gunatě Gunare za tvoji práci v tomto parlamentu. Pan poslanec Bogovič. Děkuji, milý Kristiane. Je pro mě skutečným potěšením tě zde dnes znovu vidět. My jsme tady spolu strávili nějaký čas jako kolegové v Evropském parlamentu. Já myslím říci, že mě nadchl tvůj projev. Slovinský premiér měl možnost vystoupit v Evropském parlamentu, ale odmítl toto pozvání, takže já ti děkuji, děkuji za tento krásný projev, který uzavírá tu eh, část projevů evropských premiérů, kteří vedou rozpravu o budoucnosti Evropy a ty si také důležitá součást historie, si dítě eh, migranta, pracujícího migranta a eh, je pro mě potěšení vidět, jak na jedné straně bojuješ o evropský projekt, na druhé straně, jak se zasazuješ o prosazování svobody. Hovoříš o tom, že Evropa by se měla dále rozvíjet, pokud jde o trh práce, ekonomiku a tak dále. Pokud jde o eh, víceletý finanční rámec, tak chci se zeptat, chápou kol, tvoji kolegové na Evropské mm, radě, že Institut Solidarity, který je možné vyjádřit v rámci evropských fondů a fondu Solidarity, vyžaduje větší část evropského rozpočtu. Já doufám, že politika soudržnosti a zemědělská politika posílí Evropu. Děkuji. Enrico López. Muchas gracias, presidente. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji pane premiére průběhu této legislatury jsme byli schopni spolupracovat v rámci tohoto společného mandátu. A chci to říct tedy v rámci svého posledního projevu v této komoře. To udělali jsme vytvořili jsme úplně nejlepší, nejefektivnější elektro, elektrický společný trh, který má nejnižší emise. To znamená, že jsme vytvořili legislativu, která udělá nejvíce v boji proti klimatickým změnám. Máme velmi ambiciozní cíle v souvislosti s energetickou efektivitou, protože energie, kterou nespotřebujete vůbec, je ta nejčistější energie. Máme také směrnice o obnovitelných zdrojích energie, tak aby právě tyto energie hrály prioritní roli, aby těch emisí bylo co nejméně, nejméně hlavně v odvětvích, která jsou nejvíce zátěžová, to znamená doprava, vytápění a tak dále. Děláme všechno pro to, abychom snížili emise. Děláme všechno pro to, aby Evropská unie měla legislativní rámec, který bude příkladný, který ukáže, jaké ambiciozní cíle v boji s klimatickými změnami máme. Budoucnost Evropy. Budoucnost Evropy je spojená právě s naším postavením se vůči těm největším výzvám světa, mezi něž v tuto chvíli patří právě klimatické změny. Děkuji, pan Skutov, máte slovo. Děkuji. Děkuji, kolegové. Pane premiére, dnes, dnes jsme si několikrát mohli poslechnout, že Evropská unie a parlament vlastně generují opravdu skvělé výsledky. A myslím si, že vy jste opravdu skvělým příkladem tohoto, protože my jsme spolupracovali také v oblasti boje proti korupci, také jsme spolupracovali v oblasti boje s praním špinavých peněz. Vy moc dobře víte, co to znamená praní špinavých peněz, ale není, nejsou to pouze peníze ze zločineckých aktivit, jsou to peníze, které jsou i nadále poté používány právě pro zločinecké účely, pro obchodování s lidmi, pašeráctví lidí. A já bych byl velmi rád, kdybychom mohli i v budoucnosti se těmto, těmto tématům věnovat více. Děkuji. Kolega Dere, prosím. Děkuji. Kolegové, drahí Kristianisi, jsem nesmírně hrdá na našeho premiéra. Váš projev, projev byl skvělým programem budoucnosti Evropy. Nevyhnul jsi se ani některým uh, trnitým otázkám a já jsem za to vděčná. Jsem také hrdá na to, že se vám podařilo vytvořit vládu v Lotyšsku s novými silami, kdy další kandidáti se báli postavit se do čela koalice, ale vám se to podařilo. Máme mnoho úkolů. Musíme snížit naše výdaje, protože máme méně prostředků z politiky soudržnosti od Evropské unie. Naše přímé platby jsou několikrát menší než v jiných zemích a také integrace společnosti Slyšeli jsme o té sovětské politice rusifikace. Stále s ní ještě bojujeme. Teď se tomu říká menšinová politika. Lotyšsko je jedinou zemí, kde pořád jsou čtyři ruské vzdělávací programy. Jazyk třetího státu eh, a státní eh, jazyk eh, oficiální je diskriminován. Je to eh, samozřejmě těžké i pro, Lotyš, pro Lotyšsko. Ale Evropa je v zájmu nás všech. Přeji vám hodně zdaru. Díky. Pan Boštinaru. Děkuji, drahý pane premiére. Chci vám poděkovat za váš pragmatický projev a za váš za vaše realistické názory a příspěvky. Sdílím mnoho vašich názorů. Já sám i má země Rumunsko vnímáme Rusko obdobným způsobem eh, jako vy. V tomto kontextu se ptáži, jak se Lotyšsko dívá na budování evropské obrany a vztah mezi evropskou obranou a NATO. Jak by tento vztah měl být upraven? Děkuji. Benson. Benson. Kære statsminister, kære Christianis Kardins, tusind tak for en stærk og en visionær... Vážený pane předsedo, vážený pane premiére, já vám mnohokrát děkuji za takový silný a jasný projev. Děkuji také za to, co jste řekl o jednotném vnitřním trhu. Já eh, bych byl rád, abyste také byl důležitým hlasem na Evropské radě, když se má začít jednat s komunistickou či postkomunistickou Čínou. My jsme viděli, Eh, co, jaké preference se dávají v Číně, eh, pokud jde o námořní dopravu a velmi silnou státní podporu věnovanou námořní dopravě. Toto znamená, že čínské společnosti prodávají a kupují lodě za velmi nízkou cenu. Tím se eh, velmi snižuje Eh, konkurenceschopnost našich firm a je to poškozování pravidel eh, Světové obchodní organizace, ale také našich zájmů. A je potřeba tedy, aby Rada na to jednoznačně poukázala a kritizovala to. Děkuji. Vážený pane premiére, já bych chtěl ocenit jeden z nejvíce inspirujících projevů, který tady kdy zazněl od premiéra. A Nyní bych chtěl položit otázku týkající se politiky soudržnosti a fondů soudržnosti. Eh, země jako Lotyšsko, které udělalo takové velké úsilí a vyvinulo eh, snahu o to, aby Ehm, jak jste mohli dopustit, aby došlo k takovému seškrtání fondu soudržnosti? To se týká Portugalska i jiných zemí. Ty nejchudší země přicházejí o velké množství prostředků. Jak by se to podle vás, pane premiére, mělo řešit? Pedro Marques z portugalské vlády je ehm, spokojen s tím, že jsou ta pravidla nastavena takto a má pocit, že některé země by měly z politiky soudržnosti úplně vypadnout. Jaká opatření by měly ty kroky ty země tady dělat? Děkuji, pan poslanec Mimikins. Děkuji, děkuji, pane předsedo, pane premiére. Vy jste ukázal během svého projevu také vlastně svůj telefon. Uh, a také jste vyprávěl ten příběh o otci a jeho třech synech. Hovořil jste o těch rozdílech a rozmanitosti v Evropě. Ale skutečnost, že někteří lidé napsali lotyšské vládě a apelovali na vládu, aby jim zajistila výuku v jejich jazyce, i když jsou menšinou, tak vy jste je nazval um, blázny. Ehm, paní Sargentini, měla výbornou zprávu o praní špinavých peněz, ale vy jste neřekl nic o své ženě a o tom, jak je ona činná v oblasti prodeje nemovitostí. Já si myslím, že to možná úplně není nejlepší příklad, ale pane Karinči, pokud chcete měnit Evropu, tak musíte začít u sebe. Měl byste se vzdát také svého amerického občanství. Pan Kelly, prosím. Eh, pět, pět let jste tady seděl mezi mnou a kolegem a byl jste opravdu skvělým kolegou, ale chci tady říct jednu věc. Před deseti lety jsem šel první den do jídelny a musel jsem vypadat ztraceně, protože vy a někteří vaši kolegové jste mě vlastně k sobě přizvali ke stolu a já jsem na to nezapomněl. Děkuji, děkuji na to, za to. Děkuji za to, že jste také vždy stáli při Irsku. Už jsem to říkal i včera na našem zasedání EPP, ale možná jedna věc vy jste zmínil praní špinavých peněz a organizovaný zločin a hovořil jste o tom také, jak se vám podařilo v podstatě zatočit eh, tímto špatným biznesem ve vaší zemi a také eh, se chci zeptat, co chcete, abychom, na co bychom se měli zaměřit my v následujícím parlamentu tak, abychom opravdu se popasovali s tím problémem praní špinavých peněz, abychom to udělali pro naše občany. Děkuji vám ještě jednou za všechno. Pan kolega Gomeš. Welcome, Prime Minister Karins. Dejte, pane premiére. Ráda vás vidím ve parlamentu ráda jsem s vámi spolupracovala v týmu, který vyjednal e, čtvrtou a pátou směrnici proti praní špinavých peněz. A také vyšetřovací výbory Evropského parlamentu k těmto otázkám a daňové otázky. A já si cením toho, co jste řekl a plně podporuji to, že potřebujeme evropský dohled e, k praní špinavých peněz. Ale budete nyní jakožto premiér rovněž tlačit za Eh, eh, evropské eh, FIU budete také platit, tlačit za reformu DPH, kterou komise navrhla a která byla zablokovaná v radě, navzdory tomu, že to dává obrovské množství peněz organizovanému zločinu, teroristickým organizacím prostřednictvím takzvaných karuselových podvodů. A budete také prosazovat MKV v daňových otázkách, což je klíčová otázka podle komise, abychom bojovali s daňovým dumpingem, který deformuje pravidla fiskálního. Děkuji. Tohle je můj po- poslední projev v parlamentu. Jsem rád, že uh, můj dobrý známý a kolega Krišťany Škarin, že je tu s námi a že jsme ho dnes slyšeli. To, co tu předložili, je eh, pragmatická agenda pro Evropskou unii. Nejlepší způsob, jak čelit populismu a nacionalismu ve všech našich členských státech, ať už je to tvrdá levice nebo pravice, eh, je eh, tedy zajistit, že bude v Evropské unii prosperita. Evropská unie není jenom mírovým projektem, je to také projekt ekonomického sociálního pokroku. A ta vaše agenda, paně premiére, je jasná více obchodu a zbourání bariér, které ještě stojí v cestě vnitřnímu trhu, boj s protekcionismem, více otevřených investic, hospodářská soutěž, to všechno je ta agenda, která zajistí, že budeme mít více pracovních míst, více investic a více nadějí pro naše občany. Bylo mi ctí tu s vámi sloužit. Eh, těšíme se z vašeho pragmatismu ve službě demokracii a tak, jak jste o tom hovořil, tak výřečně eh, dnes ráno, dnes dopoledne. Pan Weidenholzer. Pan Weidenholzer? OK. Honore Virkunen. Ne, pan, paní Virkunen. Arvoisa puhemies, toisin kuin monet kollegani, itse toivon, että... Děkuji, vážený pane předsedo. Na rozdíl od mnoha kolegů, já eh, doufám, že to není můj poslední projev v této sněmovně. Chtěla bych poděkovat panu premiérovi za velmi pozitivní a optimistický pohled na budoucnost Evropy. Když jsme eh, zahájili náš mandát, tak priorita byla tvorba pracovních míst, investic a podpora firem. A myslím, že to dopadlo úspěšně. Dnes máme více zaměstnaných lidí v Evropě a míra růstu a míra investic je mnohem výše než před krizí. Ale digitalizace mění stávající svět, jsou zde také jiné nové jevy. A na co myslíte, že by se měla Evropská unie a členské státy zaměřit, aby posílili naše hospodářství a konkurenceschopnost? Děkuji, pan poslanec Balčitis. ministr. Děkuji, vážený pane předsedo, vážený pane premiére. Já eh, bych vám dnes chtěl velice poděkovat eh, za váš eh, vynikající projev. Vy jste tady hovořil o historii nejenom Lotyšska, ale i ostatních baltských zemí a pro mě tohle je moje poslední vystoupení v tomto parlamentu a já bych na vás chtěl apelovat, abyste jako zástupce rady podpořil vytvoření skutečného trhu s energií. Dále prosím, abyste podpořil železniční baltský projekt také na vás apeluji, abyste podpořil otázky sociální spravedlnosti a rovněž také otázku zemědělských pladeb, která tady zazněla a přeji vám hodně úspěchu ve vašem osobním i soukromém pracovním životě. Pan Rudy? Já tanky, prezident. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já bych velmi rád panu Karinšovi poděkoval, protože ve svém projevu zmínil jednu zcela zásadní věc. Změni, zmínil digitální vnitřní trh. Kristen, máš pravdu. Protože pokud tady hovoříme o hranicích v EU a pokud je nepřekonáme, hlavně u roamingu, tak nikdy nebudeme moci hovořit o efektivním využívání našeho společného trhu. Potřebujeme příležitost, tu možnost, abychom mohli koupit SIM kartu ve všech 28 členských zemích. Potřebujeme tady opravdu silný trh, aby konkurence rozhodovala. Dámy a pánové, musíme Chci poděkovat opravdu všem, kteří bojovali za společný vnitřní trh, který zajišťuje naší společnou budoucnost. Děkuji, pan Ancop. Um, děkuji, děkuji za tuto skvělou příležitost, milí kolegové. Pro mnohé z nás je to poslední příležitost se vyjádřit se v tomto plénu. Pro mě možná i první a poslední, protože já nevím, možná, že si uvědomujete, že já jsem se vlastně stal součástí tohoto parlamentu pouze před deseti dny. Možná můžete eh, za mě zapsat hned do zápisu dva projevy, jenom ze statistických důvodů ale já jsem se chtěla zeptat na to stejné, e, jako se ptal můj rumunský kolega, to znamená společná obrana. Ptám se e, na vztahy mezi EU a Ruskou federací, protože samozřejmě víme, k čemu došlo, k nelegální okupaci mnohých soudní, sousedních států, část e, Gruzie, Mol, část Moldavska, Krym. Ptám se, jak vy vnímáte právě tyto velmi složité vztahy mezi Ruskou federací a Evropskou unii. Ještě jednou děkuji za slovo, za tuto příležitost hovořit. Děkuji. Klidně bych vám dal ještě další minutu. Je v sále přítomen pan poslanec Andrikiene? Není. Takže tím jsme ukončili sekci Catch DI a nyní bych dal slovo panu premiérovi Karinčovi. Máte slovo. Oh. Pane předsedo, kolegové, kolegyně, já jsem si dělal poznámky, mám tu mnoho poznámek. Témata energetiky, im, přistěhovalecí, praní špinavých peněz, Eurosko a tak dále a tak dále. Kdybych se snažil na všechny odpovědět, tak bych hovořil ještě déle než předtím. A vůbec byste neměli čas hlasovat, takže to neudělám. Ale řeknu přesto pár věcí. V první řadě, jakožto bývalý europoslanec, chci poděkovat všem vám za tu příležitost, za tu čest s vámi pracovat v uplynulých téměř deseti letech a také v tomto posledním eh, období. To byla pro mě skutečně eh, úžasná doba, místy emocionální, ale opravdu vám chci poděkovat za tuto spolupráci. Pro mnohé z vás říkáte, že tohle je váš poslední projev parlamentu. Pro mě je to vlastně první projev v tomto parlamentu z pozice premiéra. Za to jsem velice vděčný. A abych teď schrnul. Kolegové, Evropská unie není dokonalá. Není. A když nám voliči říkají, že je nějaký problém, musíme jim naslouchat. Nemusíme jim říkat, ne, ne všechno je v pořádku. Ne, to, tak to není. Musíme jim naslouchat, protože lidé mají skutečné obavy, ať už se bojí o svá místa, ať už je znepokuje migrace, klima, bezpečnost. Tyto otázky jsou reálné. Ale my také máme reálné odpovědi. Můžeme v budoucnu pracovat jako Unie, jako Unie svrchovaných nezávislých národů. Nemusíme upustit ani pít eh, naší národní identity a našich jazyků. Toho se nemusíme vzdát, ale musíme táhnout za jeden pro vás. Jsme unii hodnot, svobody, demokracie a právního státu. Jakožto lotyš mohu říci, že my víme, co znamená žít zbaveni chudoby, žít bez demokracie, bez právního státu. To je něco, co nikomu nepřeju. A my teď máme možnost odemknout eh, potenciál hospodářského růstu v Evropské unii a to prostřednictvím jedné jediné věci a tou je vnitřní trh. Musíme však strhnout bariéry evropskému vnitřnímu trhu abychom vytvořili prostředí, v němž naše vlastní firmy se stanou evropskými firmami. Budou úspěšnými hráči i v mezinárodním měřítku. Tohle je něco, čeho jsme sto. Můžeme řešit také svízelnou otázku migrace tím, že posílíme naše vnější hranice. Musí se tak stát. Protože když posílíme vnější hranice, můžeme pak nechat vnitřní hranice otevřené a ne brzdit tak vnitřní trh. Můžeme mít inteligentní přechod na eh, čisté energie. Opět tak, aby to probíhalo v souladu s fungováním tržních sil. Zelená energie jistě začne zkvétat, budou se na tom podílet i spotřebitele. A co se týče naší společné bezpečnosti, nevidím žádný rozpor mezi členstvím v NATO, mé, má země je v NATO, a silnější uh, obranou bezpečnostní spolupráci v rámci Unie. Musíme se posílit jakožto členové aliance, Severoatlantické aliance. Ale musíme jít ještě o krok dál, než za pouhou tedy eh, vojenskou bezpečnost. A to je informační bezpečnost. Jak jsem již dříve řekl, je na místě se zamyslet nad legislativou ohledně tedy zodpovědnosti eh, sociálních médií při šíření zavádějících a falešných eh, informací. Kolegové, nemusíme bojovat s populisty. Populistům lidé naslouchají, protože jsou nespokojení. Musíme tudíž řešit ty hlavní příčiny té nespokojenosti. Jakožto Unie jsme silnější, kdy, každou jednotlivou větvičku, když ji držíte, můžete eh, zlomit, ale když je dáte dohromady a uděláte z nich otep, tak tu už eh, zlomit tak snadno nejde. A můžeme pak my eh, naopak se prosadit v dalších v cizí, trzích a ne je nechat, aby se vnutili nám. Takže svoboda demokracie, eh, stát práva, vnitřní trh. A to všechno mírovou cestou, cestou debaty, cestou, která eh, zahrne i občany. Takto budeme postupovat před. Děkuji.